Prosím, kolegyně a kolegové, zaujměte svá místa. Musíme se pustit do práce, protože náš čas je velmi omezený. Chci zde přivítat eh, a vzhledem k tomu, že to je předseda parlamentu, možná by přivítat nás všechny. Nicméně vítáme zde tedy pana předsedu parlamentu Buska, který svou autoritou dodává ještě většího eh, významu této naší mimořádné schůzi výboru, která je uspořádána, jak eh, vidíte, eh, že za předsednickým stolem sedí významné osobnosti, tak jsou tedy zástupci podvýboru pro lidská práva paní Hautala z delegace pro vztahy s Běloruskem a delegace pro Euronest kterou zde reprezentují kolegové Vigenin a Protasěvič. Také zde chci přivítat jménem vás všech další osobnosti mezi námi přítomné. Pan Inatavičus, který je zástupcem eh, ministra eh, Běloruska, pak eh, a který je také předsedou OBSE, pana komisaře Fileho, který nedávno byl také v Bělorusku a nepochybně bude mít pro nás zajímavé zprávy ze své mise, pak pana Vevislance Arence, který je eh, vedoucím pozorovací eh, mise dlouhodobé a také držitelem eh, Sacharovovy ceny z roku 2006, pana Milinkeviče a pana Alexandrou, který zde reprezentuje Běloruské združení novinářů, které obdrželo cenu eh, Sacharovou v roce 2004. Cílem této schůze je, jak bych chtěl připomenout, není jen eh, analyzovat situaci v Bělorusku po nedávných eh, a krvavých také manifestacích a po represi, která se konala po prezidentských volbách z 19. Eh, prosince a také se chceme zabývat skutečnostmi, které se týkají vztahu s běloruskými orgány. Jak víte, konference předsedů se sejde zítra, aby diskutovala o poslání eh, delegace vyslané ad hoc do Běloruska, o jež vyslání jsme tedy žádali jménem našeho výboru konferenci předsedů v souvislosti s naší dnešní schůzí. Eh, tato delegace se má zabývat tedy výsledkem eh, naší dnešní eh, schůze, má definovat tedy cíle a způsoby, jak bude ona mise do Běloruska probíhat se ministrem zahraničí Běloruska jsem hovořil o tom, že přáním naší delegace je, aby mohla eh, pro, provádět veškeré své činnosti, také pokud možnost tedy s podporou běloruské vlády. Chtěl bych zdůraznit, jak důležitá je tato dnešní eh, schůze a to právě proto, že Eh, toto je velice příhodný okamžik eh, eh, k tomu, abychom hovořili o všech těchto tématech a hned předám slovo panu předsedovi parlamentu Buskovi. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Velice rád bych hned na úvod řekl, že jsem nesmírně rád, že zástupci Běloruské demokratické eh, opozice, nezávislých médií, občanské společnosti jsou tady dnes společně s námi v Evropském parlamentu. Já jsem se se všemi s vámi setkal již dnes během dopoledne a vážení přátelé, eh, vedli jsme eh, velice podrobné diskuze, ale chci říci, že to nestačí. Je třeba vést eh, transparentní diskuzi o situaci v Bělorusku ohledně toho, k čemu došlo a co můžeme udělat v budoucnu, jakožto Evropská unie. Takže vás eh, žádáme o radu. Chtěl bych se zeptat eh, vás všech, jak si představujete řešení, jak bychom se měli postavit tomuto problému. Běloručtí občané jsou samozřejmě vítáni v evropské rodině svobodných národů a čekáme na vás a uznáváme vás jakožto zástupce eh, vašeho národa. Dovolte, abych eh, nejprve vyjádřil solidaritu vašemu národu a běloruským občanům. My všichni jsme velice pečlivě sledovali události, k nímž došlo v Minsku. Já jsem byl neustále v kontaktu již od 20. prosince s panem předsedou Albertínem. Pane předsedo, děkuji vám za organizaci eh, tohoto zasedání. Také s paní předsedkyní Hautala rovněž s panem Vigeninem a panem Protasjevičem. Všichni jsme byli neustále v kontaktu. Děkuji také vám, pane komisaře Fíle. S vámi jsme rovněž eh, o této problematice několikrát hovořili. A rovněž děkuji panu velveslanci, který vede dlouhodobou pozorovatelskou misi OBSM. Myslím si, že můžeme říci, že můžeme vyjádřit svůj eh, dnešní názor a to, že eh, Lukašenkův eh, režim nemá demokratickou legitimitu. Z tohoto hlediska je, myslím, nutné revidovat evropskou politiku vůči Minsku a my bychom chtěli začít okamžitě. Je třeba okamžitě o tomto začít jednat a diskutovat. Začněme a považujeme toto zasedání za první takové společné jednání, kde se zamyslíme nad budoucností. Myslím si, že toto jednání se, chová, se koná včas. Naší první prioritou je, aby minské úřady propustili veškeré zadržované a rovněž, aby upustili od obvinění proti 31 eh, aktivistovi. A co je rovněž velice důležité, je poskytnout eh, řádnou lékařskou pomoc, eh, a to okamžitě některým nezávislým aktivistům, kteří byli brutálně zbyti a zraněni. Nám všem Přeji, aby tato diskuze byla velice plodná, konstruktivní a doufám, že všichni vyjádříte svůj názor ohledně budoucí evropské strategie pro Bělorusko. Dovolte také, abych poděkoval za přítomnost našim přátelům z Běloruska, protože naše diskuze díky nim může být mnohem širší a hlubší. Očekáváme od ní konkrétní výsledky ohledně toho, jak tento problém v budoucnu řešit. To je ta nejdůležitější otázka pro nás, pro všechny. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo parlamentu, za váš projev a vaše slova. Eh, velice vhodně stanovila rámec naší eh, schůze a ještě jednou vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišel. Ještě bych vám chtěla několik eh, informací, především tedy jednu technickou informaci. Na 17. kanálu najdete běloruštinu, běloruské tlumočení, pokud si je přejete tedy poslouchat tento jazyce. Z organizačního eh, hlediska bych se chtěla zmínit o následujícím. Nejdříve se bude konat první část naší schůze, to bude diskuze zaměřená na eh, volby jako takové, na povolební situaci a pan eh, velvyslanec Arenc bude hovořit tedy o této věci. Následně promluví eh, dva držitelé Sacharovy ceny, pan Milinkevič a pan Alexandru, a to jménem Běloruského združení novinářů, kdy popíšou situaci v zemi a pak v následující části se budeme zaměřovat na eh, stanovisko mezinárodního společenství. V této části je promluví pan komisař File a eh, náměstek ministra zahraničních věcí eh, Litvy, pan Ignatavičus který zde představuje předsednictví OBSE. Jako první předám slovo panu Arencovi, panu velvyslanci a chtěl bych vás všechny řečníky poprosit, abyste eh, svým projevům eh, vymezili jen pět minut, eh, to proto, aby bylo možné ještě odpovídat na dotazy ze strany kolegů. Následně pak promluví, promluví paní poslankyně Kolajeva, která se připojí tedy e, při té druhé části naší schůze. Prosím, pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vedl jsem dlouhodobou misi eh, OBSC a ODR IAHR v roce 2006, 2008 a 2010. Eh, co jsme Eh, uvedli v roce 2010, je uvedeno ve vašich materiálech. Došlo k určitému zlepšení oproti předchozím volbám, nicméně se neřešily ty nejzávažnější body. Nejzávažnější otázka číslo jedna je určitá rigidnost politického systému. Eh, za druhé eh, také samotný volební postup. V roce 2010 jsem se setkal se všemi devíti kandidáty, kteří chtěli Eh, čelit eh, stávajícímu prezidentovi a všichni mi řekli, že nevěří ve stávající volební postup. A chtěli, abychom i tak eh, zdůraznili určité zlepšení. Jeden z kandidátů mi řekl velice důležitou věc. Vojenská jednotka má takovou, musí vyloženě cvičit, musí jít v takové hrazdě, eh, přitáhnout se na hrazdu a opět skvěle odpochodovat. Musí pochodovat skvělým způsobem a dostane určitou známku. Eh, dostane pětku a když eh, se například neudrží na té hrazdě, tak dostane čtyři body, musí dělat chyby. Čili eh, to je v podstatě takový vtip, o kterém se tam hovořilo, že tam musí takhle cvičit a dostávat známky. A já to, co je v dokumentech, přeskočím a vrátím se k těm skutečně závažným otázkám. Na začátku naší mise pan Makeji, který vedl naši administrativu, řekl, že tentokrát očekává pozitivní hodnocení voleb ze strany OBSC. Setkali jsme se také eh, s panem ministrem Martinovem hned první den. Došlo k závažným zlepšením, aspoň to bylo jejich tvrzení. Nicméně reforma eh, nebyla ještě dokončena, ta nebyla možná z jejich pohledu, musela být eh, vykonávána postupně. A já jsem prosazoval dobré sčítání hlasu a dobrý postup při hlasování. Eh, volby vždy začínaly v 8 ráno a já jsem řekl, dobře, jak mi začnou probíhat skutečné volby, tak uděláme spravedlivé hodnocení. Nyní se dostávám k rigidnosti politického systému. Administrativní zpráva se v podstatě identifikuje se státem. Stát je identifikován s prezidentem a prezident se sám identifikuje s běloruským lidem. To bylo sdělení eh, parlamentu těsně před volbami a je jasné, že jejich sdělení bylo, že občané Běloruska jsou šťastní lidé. Jedna poznámka, skutečně ne všechno je špatné eh, v Bělorusku, ale eh, já jsem chtěl hovořit lidmi v Minsku a ne v Moskvě. Teď se dostáváme k politickým stranám, které nejsou patřičně vyvinuty. Některé politické strany musely velice dlouho čekat na registraci. Takovýto politický systém pochopitelně eliminuje opozici. A velice často vzniká dojem, že opoziční politici jsou považováni buď za individualisty, nebo ty, kteří jsou financováni ze západu. Také Eh, musí být strany, které podporují vládu. A místní pozorovatelé eh, v podstatě toto podporují. Pokud byste měli kandidáta, jako je například Sanikov, pokud by měl 2,5%, tak jak je možné, že jeho eh, pracovníci nejsou také zastoupeni ve samostné správě? To nám přijde velice špatné. To znamená, že všichni, kdo e, jsou kandidáti oproti prezidentovi, se nacházejí ve velice složité situaci. A několik kritických poznámek. Mám pocit, že byly provedeny dvě chyby. Jednak je tady nedostatek jednoty a také eh, nedostatek profesionalismu během kampaně, ten ty co hlasují pro stávajícího prezidenta, v podstatě je dále podporovali. Dále úloha Ruska v těchto volbách. Těsně před volbami zazněla velice ostrá kritika Lukašenka ze strany prezidenta Medvedeva a někteří očekávali, že CIS, to byla také eh, pozorovací eh, mise, by nezměnila svůj názor. Vzhledem k tomu, že jsou špatné vztahy s Ruskem, někteří kandidáti naopak se obrátili na Rusko a um, těsně před volbami opět se dva kandidáti spojili a to zlepšilo pozici prezidenta. Opět vzniklo další hodnocení této pozorovací mise, které se velice odlišuje od našeho hodnocení, protože ale říkám si, jak je to možné, protože i tyto země, které vydaly toto hodnocení, jsou eh, zeměmi OBSC. Dále Tony Lloyd z britského parlamentu eh, také vedl misi, ta byla velice dobrá a očekávám ještě výsledky eh, z této mise. Děkuji vám, pane velvyslanče Arenci. Předávám slovo panu Milinkěvičovi, který je předsedou Hnutí za svobodu a e, držitelem Sachrojiciny z roku 2006. Následně promluví paní Eva Nikolajeva, která je dcera Vladimíra Nikolajeva, který je kandidátem na prezidentské volby z roku 2010 a v současné době je eh, ve vězení. Prosím, eh, pět minut je vašich. Mnění běloruské opozici v odnošení výborov jediné. Výbory nebyly čestnými, spravedlivými. Pokud je o názor běloruské opozice, že na těch výborech Aleksandr Lukašenko nenabral 50 to je z naší točky zření. Podle našeho názoru eh, se mělo konat druhé kolo, protože Lukašenko nezískal 50%. Omlouvám se, ale tlumočníci mi sdělili, že je tu nějaký akustický problém eh, s interferencemi eh, v tlumočnických kabinách. Prosím vás tedy o chvilkové přerušení schůze. Pak žádám tlumočníky, aby nám následně ukázali, kdy přestanou ty interference. Okay. Allora, per qualche minuto, scusate, devo sospendere la seduta per questo... Musíme tedy kvůli těmto technickým potížím na moment přerušit schůzi, omlouvám se. Bylo mi právě řečeno, že technik eh, situaci napraví během několika okamžiků. Budeme následně pokračovat. Probably okay. Probably okay much better, much better. Yeah? Bene, mi okay. viene, mi viene. Už je to mnohem lepší. Uvádí pan předseda, můžeme tedy pokračovat v práci a prosím vás, pane Milinkiviče, abyste se znovu ujal mikrofonu. Takže ještě jednou, a eh, předtím tlumočení nefungovalo, chci říci, že Běloruská demokratická opozice hodnotí tyto volby jako sfalšované, nespravedlivé. A jsme se jistí tím, že Aleksandr Lukašenko nedokázal získat 50 hlasů a že se mělo konat druhé kolo voleb. Před pěti lety bylo pro režim důležité eh, získat legitimitu eh, v Bělorusku, eh, když bylo Bělorusko ve světě izolováno a tak stálo o velice dobré vztahy s Ruskem, které Lukašenka podporovalo. Tentokrát to bylo jiné, bylo třeba eh, ospravedlnit se vůči západu, a tak se využilo maximální příležitostí, včetně eh, ekonomického zlepšení eh, situace v zemi. Nicméně došlo také ke zhoršení vztahu s Ruskem, takže na začátku voleb eh, se zdálo, že ta atmosféra je mnohem lepší, demokratičtější eh, než dříve. Proč nakonec eh, došlo k událostem a represím, velice krutým represím ze strany úřadu a zbytí nevinných lidí? Bylo tomu proto, že se vydali na zcela mírovou demonstraci. A proč se úřady rozhodly obvinit 31 opozičních vůdců a novináře a odborníky. Já se domnívám, že jsou to právě úřady, které zjistily, že nepožívají té podpory, nebo respektive ta podpora se snížila, omezila a tak protesty v zemi začaly narůstat. Tato reakce byla neadekvátní, došlo i k provokacím. Nakonec nebylo možné vyšetřit zda neexistovala pro ta zatýkání nějaká záminka. Opozice takovéto akce vůbec neplánovala. Teď jde o to, co by mohla udělat Evropská unie. Reakce musí být zcela jasná, důsledná a je třeba využít eh, všech politických, diplomatických, hospodářských eh, možností, jak zatlačit na v režim a co je nesmírně důležité, je bezpodmínečné propuštění všech vězňů a všech kteří jsou eh, trestně vyšetřováni. Je třeba si uvědomit, že pan Avchtuchovič je politickým vězněm a nesmíme ani na něj zapomenout. Také je důležité, aby Evropský parlament a Evropská komise jednali eh, společně. Stojíme o důležitá prohlášení, ale pochopitelně také o konkrétní kroky evropských institucí. Domnívám se, že podobný tlak by ovšem neměl vést k izolaci naší země, protože v Bělorusku jsou samozřejmě lidé, kteří slouží režimu, ale pak je tady ještě, pak jsou tady miliony eh, obyčejných občanů, eh, Evropanů a Nechceme se vzdát cesty k evropské rodině. Takže to, co chci říci, je, že eh, bychom potřebovali politiku rozpracovanou na dvou úrovních. Jednak ve vztahu k úřadům a ten tlak, o kterém jsem mluvil, a pak ta druhá cesta, eh, která by směřovala k běloruským občanům. Pokud eh, se budou úřady sami hm, izolovat v důsledku svých kroků, tak zároveň to ale nesmí znamenat, že uzavíráme Bělorusům dveře do Evropy potřebujeme podporu pro všechny, kteří byli eh, zbaveni zaměstnání či možnosti eh, studovat eh, na školách. Ptám se, jaké sankce by byly nejlepší. Ty nejúčinnější sankce proti totalitnímu režimu to je široká podpora občanské společnosti, podpora nezávislých médií a co je nejdůležitější, to jsou praktické kroky Evropské unie. Myslím si, že by mělo dojít k revizi evropských politik vůči Bělorusku. Musí existovat konkrétní mechanismy vypracované konkrétně pro Bělorusko, jež cílem bude podpora občanské společnosti a demokracie. Potřebujeme podporu otevřeného eh, dialogu. Ještě chci doplnit, že to, k čemu došlo během posledních tří let eh, v rámci podpory otevřeného dialogu, to je velký úspěch. Polovina Bělorusů jsou dnes eurooptimisté a to je velice důležité. Přejí si evropskou cestu, chtějí se stát součástí Evropské unie, což eh, nebylo tak vždy. Je to dvojnásobný nárůst počtu lidí, kteří podporují Evropskou unii a je potřeba toto naladění eh, podporovat i nadále. Je to pro nás eh, důležité. Je potřeba eh, propagovat evropské hodnoty v naší společnosti a je důležité, aby Evropská unie vystupovala jednotně, aby třeba veškeré politické strany v parlamentu vystupovaly jednotně na obranu lidských práv, stejně jako jednotlivé mm, členské státy, aby někdo nepřivíral oči v Unii před tím, co se v Bělorusku děje. Takže vidím tyto možnosti, jsou to příležitosti, Eh, které nám pomohou nebo můžou pomoci dosáhnout dobrých výsledků, pokud budeme postupovat společně koordinovaně. Eh, my jakožto občanská demokratická eh, společnost a vy jako evropské instituce. Lukašenko bude samozřejmě se snažit uplatňovat tlak, využívat médií, televize, bude vysvětlovat v Evropě na nás nikdo nečeká, tam jsou proti novým nezávislým státům. Ano, režim Lukašenka tam skutečně nikdo v Evropě nevítá, ale chci říci, že kromě eh, těch politických prohlášení, která nám pomohou, žádáme i konkrétní eh, kroky. Děkuji jménem všech kolegů z Běloruska, kteří tady jsme za organizaci tohoto zasedání, které je pro nás nesmírně důležité, stejně jako pro všechny, kteří jsou nyní ve vězení. Eh, Děkuji vám, pane Milinkeviči. Předávám slovo, pokud možno na pět minut paní Evě Nikolajevě. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, jmenuji se Eva Nikolajeva a toto není mé místo. Místo mě by tady měl sedět můj otec a pan Nikolajev spolu s ostatními, s ostatními skutečně odvážnými vůdci Běloruska, eh, kteří vyhráli této volby. Nicméně v této strašlé, strašné situaci nemohli získat vítězství. Co se mělo stát? A co se stalo? Tito lidé byli zbyti, byli uvrženi do vězení a čekají je léta vězení. Chtěla bych moc poděkovat za tuto příležitost, že mohu povznést svůj hlas, že mohu promluvit jménem všech příbuzných těchto politických vězňů, kteří byli uvězněni v Bělorusku a potřebuji, abyste pochopili naléhavost dané situace. Protože lidé, kteří byli skutečně zbyti, eh, neobdrželi lékařskou pomoc, lékařské ošetření. u některých lidí ani nevíme, v jakém jsou zdravotním stavu. Můj otec 29. prosince měl vážnou krizi, zdravotní problémy a vůbec netušíme, pod jakým tlakem se nachází. Zda skutečně obdržel patřičnou lékařskou pomoc. V případě ostatních kandidátů a novinářů a ostatních aktivistů obhájců lidských práv. Všichni ty lidé jsou pod ohromným tlakem. Například víme eh, o tom tříletém synovi, který byl odebrán, který byl eh, odebrán prarodičům a mají jej sociální služby. Skutečně je to strašné, je to násilné, je to naprosto nelidské, to, co dělají naše úřady. Je to skutečný teror. Také jsou pod nesmírným tlakem novináři, ostatní obhájci lidských práv. Každý den slyšíme o nových zatčeních, o tom, že probíhají prohlídky, jak v domácnostech, tak v nejrůznějších úřadech, kancelářích eh, ze strany KGB a také máme zprávy o fyzickém násilí. Tato situace se neustále zhoršuje a Obáváme se o životy lidí, kteří jsou nyní uvězněni. Také bych chtěla říci, ano, naprosto souhlasím s panem Milienkevičem, že je důležité podporovat občanskou společnost Bělorusku, nicméně to nepomůže, abychom zajistili okamžité propuštění těchto zatčených. Musíme konkrétně jednat a potřebujeme vaši pomoc, protože vy máte skutečně klíče k vězení, kde je můj otec. A teď je jenom na vás, zda tito lidé budou propuštěni nebo ne, protože nyní jsme závislí na mezinárodní solidaritě. Všichni političtí vězni závisí na vaší solidaritě. Chceme, abyste učinili jasnou volbu. Máte dvě volby. Buď můžete napsat usnesení, které bude uplatňovat účinnou politiku a toto prohlášení zajistí provádění reálné politiky. Lidská práva, lidský život mají mnohem větší váhu než ekonomické hodnoty. To zachrání lidi v Bělorusku. A nebo můžete napsat jiné prohlášení, kde napíšete, je nám to jedno. Protože úroveň násilí naprosto nelidských kroků ze strany naší vlády je nesrovnatelné s tím, co se stalo před pěti lety. Měli byste podniknout naprosto odlišné kroky, reagovat jinak a náležitě, patřičně k dané situaci. Děkuji mnohokrát a jako dcera básníka věřím také v symbolické kroky. Přinesli jsme sebou šátky v barvách naší vlajky, a které vám předáme a doufáme, že takto projevíte vaši solidaritu. Děkuji. Grazie, Děkuji vám, paní Miklajeva. Nyní bych chtěla předat slovo paní Alexandra, která je místo předsedkyní Běloruské organizace eh, novinářů, eh, držet, eh, držitele Sacharovy ceny za 2004. Chtěl bych zahájit svůj projekt tím, že poděkuji parlamentu, který neustále věnuje pozornost situaci v mé zemi, ale také bych rád poděkoval poslanci, eh, pardon, velvyslanci Arencovi za vynikající práci odvedenou v Bělorusku. Rád bych se také zmínil o eh, volbách, o dalším aspektu, který se týká voleb naší zemi. Při předvolební kampani otázka eh, svobody médií má nesmírný význam. Mass média jsou platformou pro diskuzi a veřejnou debatu a právě o tom jde ve volbách. Pokud tedy není svoboda médií, pokud je omezována svoboda projevu, pokud zde není možnost vést otevřenou veřejnou debatu, nemůžeme ani hovořit o spravedlivých volbách, nehledě na kosmetické změny, které mohly eh, vládní orgány učinit v určitých postupech. Jako zástupce nezávislé eh, komunity novinářů bych chtěl říci, že i v průběhu voleb, v době, kdy se hovořilo o jakési liberalizaci, eh, kde kde tedy opravdu liberalizaci můžeme chápat jen v uvozovkách, tak mm, situace s médií se mm, zásadně nezměnila pořád. Ještě trpíme administrativními eh, útisky, jasnou diskriminací, ekonomickou diskriminací. Máme, máme problémy s přístupem k informacím a eh, přístup k informacím je přitom zásadní věcí Legislativa Běloruska týkající se média nesplňuje mezinárodní standardy a e, vládní orgány se snaží regulovat internet. Bylo to jasné 19. prosince, kdy většina nezávislých webových stránek prostě byla zablokována. Eh, podobně jako sociální sítě, ty populární eh, sociální sítě prostě se snažili zabránit tomu, aby lidé získali pravdivé informace o tom, co se děje. Nyní čelíme eh, silným represím, já bych rád upozornil na to, že ta represivní mašinerie pokračuje dál a dál. Nezastavilo se to 19. nebo 20. prosince, kdy velká, velký počet eh, osob byl zadržen, stovky eh, mých eh, spoluobčanů bylo zadrženo, museli, byli, byli vyslýcháni nebo jim byly prohledány mm, domácnosti a podobně. Naše asociace eh, novinářů, která by zde tedy měla eh, hovořit, mm, zde musí také zmínit, že někteří z našich kolegů jsou v současné době vyslýcháni eh, mm, metodami jako za KGB. A mm, občanská společnost očekává, že se situace ještě bude zhoršovat. To znamená, že se tedy útočí na občanskou společnost, na nezávislost médií a tento eh, útlak bude nadále pokračovat. Nyní zde nehovořím jen jménem Běloruského združení novinářů, ale mám i tu čest reprezentovat stanovisko, eh, společné stanovisko mm, skupiny eh, občanské společnosti v Bělorusku, kde jsme se synotili jako taková společná platforma, forma Eh, pro východní partnerství. My jsme eh, sestavili společné prohlášení, které mám k dispozici, mohu z něj přečíst několik konkrétních bodů. Z nich se skládá naše poselství evropským institucím, včetně parlamentu a komise. A plně souhlasím s panem Milinkěvičem ohledně toho, že Evropská unie by měla mít jeden hlas, kterým bude hovořit jednotné stanovisko k situaci v Bělorusku. Občanská společnost v eh, Bělorusku, její organizace tedy naléhá na vlády Evropský, eh, členských států Evropské unie a instituce, jako je Evropská komise, Evropský parlament, eh, Rada Evropské unie, aby vykonali veškeré možné diplomatické úsilí k tomu, aby byli propuštěni všichni, kdo jsou zadrženi. To je naprosto zásadní věc a myslím, že všichni se shodneme na tom, že bezprostředním cílem, který nyní máme, je právě toto. Navrhujeme také, aby Evropská unie eh, pozastavila účast Běloruska eh, v ve struktuře východního partnerství a e, také, aby se zaměřila na přezranční spolupráci a e, přerušila ji, dokud nebudou tedy e, propuštěni ti, kdo jsou zadrženi a nebudou mm, obvinění vůči nim vznesená, zrušená. Také se obracíme na, mm, na mezinárodní orgány k tomu, aby vznikla mezinárodní nezávislá komise, která vyšetří to, co se stalo 19. a 20. prosince v Minsku také, aby byly kontaktovány patřičné běloruské orgány a ministerstva s tím cílem, eh, aby se stalo to, co se stalo, tedy že studenti byli eh, vyloučeni z univerzit nebo lidé přišli o práci jen proto, že se účastnili mírových eh, manifestací. A také nalháme na to, aby byl veden dialog ze strany běloruských orgánů s občanskou společností Běloruska aby eh, byla zrušena, eh, zrušeny poplatky za víza eh, pro běloruské občany, kteří žádají o vízum tady do EU. Naším hlavním bodem je, že si nepřejeme, aby naše země skončila v izolaci. Nicméně striktní opatření je zapotřebí přijmout proti těm, kdo nesou vinu za eh, trestné činy k nímž došlo. Striktní sankce by měly být přijaty vůči běloruským orgánům, ale ne vůči občanům Běloruska, nikoli vůči občanské společnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Alexandrau. Nyní předám slovo náměstkovi ministra eh, zahraničí eh, Litvy, pana Ignata který zde zastupuje předsednictvo OBSE. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat výboru pro zahraniční záležitosti a panu Buskovi za toto včasné jednání o situaci v Bělorusku. Události z 19. prosince vyvolaly okamžitou reakci v Litvě. E, proběhla slyšení v našem parlamentu, my jsme k tomu vydali oficiální prohlášení. A 1. E, ledna e, jsme převzali předsednictví v OBSE. Pan Šubalis, náš minister, se dnes zúčastní prvních eh, událostí souvisejících s předsednictvím eh, ve Vídni a jednání proběhnou také o událostech eh, v Bělorusku, v podstatě paralelně s jednáním tady v Bruselu. Už víte, jakým způsobem jsou volby ze strany OBSE hodnoceny, takže tato fakta opakovat nebudu. Zmínil bych ale skutečnost, že zásah po volbách proti občanské společnosti eh, byl následován rozhodnutím vlády neprodloužit mandát eh, úřadu eh, OBS e v Minsku po 31. prosince 2010. Je to tedy další signál svědčící o porušování lidských práv, právního státu a zásad demokracie v Bělorusku. Dovolte, pane předsedo, některé nejnovější informace o situaci v Bělorusku a mezi Běloruskem a OBSE. A náš ministr telefonoval ministru zahraničí Běloruska Martinovu 31. Eh, prosince ve snaze zvrátit rozhodnutí o uzavření úřadu OBS e v Minsku. Nicméně k tomu nedošlo my jsme potom vedli eh, s našimi protěžky další jednání eh, v minulém týdnu a rozhodnutí je podle nich nezvratné. Nicméně Litva jako předsedající země využuje současného časového rámce a možností až eh, do 31. března, což je poslední datum, kdy technicky dojde k uzavření úřadovny pro konzultace v rámci OBSE ve snaze začlenit Bělorusko do hledání řešení této situace. Nastala situace eh, je vnímána mm, Litvou jakožto předsedající zemi OBSE a, eh, a také jako sousedním státem. Žádáme zapojení mezinárodního společenství. A, eh, Eh, tak, eh, aby běloruská vláda pocítila eh, tlak mezinárodního společenství a skončila s tím, co jsme už naznačili, to znamená represe vůči představitelům občanské společnosti a opozicem. Litva žádá, vítá jakýkoliv krok OBSE, které povede, který povede k řešení situace v Bělorusku. Určité kroky už proběhly, například generální tajemník OBSE a e, předseda parlamentního schromáždění OBSE vydali prohlášení k politické situaci v Bělorusku. A e, Sešli jsme se s ministrem Martinovem minulý týden a hovořili jsme o zadržených e, novinářích a, a kandidátech na prezidenta a, a bude dále použ- pokračovat dialog a monitoring eh, situace eh, v Bělorusku. Také vyzýváme Bělorusko, aby konstruktivně eh, zapojila předsedající zemi a další úřady OBSE do jednání o situaci. Víme, že přítomnost OBSE je zásadní pro samotné Bělorusko a proto přijímáme Eh, i rozumnou ochotu eh, Běloruska spolupracovat s OBSE a umožnit nám pokračování našich činností. Eh, dovolil by se navrhnout, pane předsedo, aby výbor AFET Evropského parlamentu také vyzval běloruské úřady, aby znovu zvážili své rozhodnutí uzavřout úřadovnou OBSE v Minsku. Potřebujeme skutečně silnou podporu Evropského parlamentu. Také je důležité, aby běloruské úřady okamžitě propustili politické vězně a všechny, kteří jsou zadržováni z politických důvodů. A v neposlední řadě podpora běloruské občanské společnosti je naprosto zásadní a musí být viditelnější. Finanční nástroje musí být přesměrovány tak, aby se podporovaly projekty, do níž je zapojena občanská společnost a které podporují mezilidské vztahy také Litevsko polská iniciativa eh, zorganizovat donorskou eh, konferenci možná bude potřebovat eh, silnější podporu stejně jako studenti či vyučující, jimž hrozí že budou muset eh, opustit eh, běloruské vysoké školy. Doufáme tedy, že i v této oblasti eh, větší zapojení Evropské unie. Další důležitý signál pro občanskou společnost v Bělorusku je otevřenost Evropské unie vůči vůči běloruským občanům v podobě zjednodušení vízového režimu, tak aby se Bělorusové nemuseli cítit jako rukojmí současné politiky. Paní Grebauskajte již hovořila o této věci s předsedou Evropské komise a před, s předsedou Evropské rady. Šlo by o cestování běžných běloruských občanů, kteří by měli eh, mít eh, Eh, možnost volně eh, cestovat a cítit se součástí Evropy. Běloruská eh, občanská společnost se myslím tuto podporu a pozornost zasluhuje. Děkuji. Děkuji vám, pane Ignatavičusi. Nyní má slovo pan komisař File. Uh, pane předsedo, Vážení kolegové, na úvod bych chtěl poděkovat vám i vašim kolegům za veškeré úsilí. Velice si vážím toho, že jste uspořádali toto slyšení v tak krátkém termínu. Je jasné, že tato situace vyvolává pozornost jak Bělorusko, tak v zahraničí. Bělorusko je naším partnerem a musíme zcela jistě respektovat také jejich zájmy. Musí existovat výměna názorů v dané velice obtížné situaci a to je, co je nyní nejvíce zapotřebí. Doufám, že tato diskuse nám napomůže pochopit, jak postupovat dál. Bohužel nemáme příliš mnoho času. Musíme velice rychle zareagovat na situaci, která vznikla v prosinci a musíme eh, rychle harmonizovat postup jednotlivých členských států. Ale jsem velice rád, že jsme v této situaci, že máme možnost eh, hovořit o vývoji celkové situace a můžeme také velice rychle reagovat. Pane předsedo, máme zcela jasný názor. Musíme velice rychle a přiměřeně reagovat. Ale musíme zcela jistě tak učinit, aniž bychom izolovali běžné občany v Bělorusku. Z tohoto důvodu bych chtěl hned na úvod zdůraznit zcela jistě zapotřebí, aby náš přístup byl velice vyvážený, který bude otevírat cesty občanské společnosti a běžným občanům. Bude to protiváha těchto cílených opatření proti běloruským občanům ze strany běloruského státu. Také se musíme zaměřit na revizi um, opatření. Nechci nějak rozmělňovat eh, naše reakce, ale musíme se především zaměřit na eh, ten nejdůležitější cíl, což je rozvoj občanské společnosti v Bělorusku. Musíme situaci zlepšovat, nesmíme eh, nikoho omezovat a musíme otevřít cesty vzájemné pomoci pro nevládní organizace, novináře, média, studenty a musíme také učinit kroky, abychom zvýšili mobilitu pro běloruské občany, kteří chtějí cestovat do Evropské unie. Pane předsedo, myslím, že všichni vidíme stávající situaci podobně. Byli jsme nesmírně šokováni za kroky, které proběhly po volbách 19. prosince. Neustále hodnotíme tuto situaci, vidíme hodnocení strany OBSE a vidíme, že Bělorusko ještě má dlouhou cestu před sebou, než naplní závazky, které stanovuje OBSE. Je také naprosto jasné, že volební postup nebyl regulérní, nebyl umožněn zástupcům opozice. Asi 700 lidí je bylo zadrženo během posledních několika týdnů. Většina z nich byla propuštěna. Je šokující je, že 30 lidí, a mezi ně spadají i kandidáti na prezidenta, e, mohou být obviněni a může čekat až 15 let vězení. Jak víte, e, baronka Eštnová, místo předsedkyně komise, vysoká představitelka, požaduje okamžité propuštění všech těch, kteří jsou stále ještě zadržováni z politických důvodů. Toto sdělení bylo eh, zdůrazněno ve společném prohlášení se ministriní zahraničí USA Hillary Clintonovou. Bezpečnost eh, těchto eh, demonstrantů a také propuštění těchto politických vězňů je stále naší prioritou. Vážení kolegové, zcela jasně jsme prohlásili naše stanovisko. Nyní musíme rozhodnout, jaká opatření musíme přijmout eh, vůči Bělorusku a při vytváření tohoto rozhodnutí, jak jsem zdůraznil, musíme nastavit správnou rovnováhu, musíme vládě vydat jasný signál, že odsuzujeme jejich kroky, že s nimi nesouhlasíme a musíme také posílit naše spolupráci s běžnými občany v Bělorusku. Nesmíme se vrátit k situaci, která panovala před rokem 2008. Nesmíme izolovat místní obyvatele. Musíme také zvážit harmonogram našich kroků, jaké kroky musíme učinit prioritně a jaké věci musíme náležitě zvážit a připravit postupně, čili potřebujeme postupovat na dvou frontách. Vážení kolegové, pane předsedo, chtěl bych vás informovat o té první fázi naší reakce, to znamená o prioritních opatřeních. Zavedení zákazu e, cestování prezidenta Lukašenka a dalších jednotlivců je zcela jasně alternativou, kterou zvažujeme. Budou zde další kroky, které budeme zvažovat ještě před eh, radou ministrů zahraničí. Nicméně musíme velice uvážlivě zvážit jednotlivé sankce, abychom také mohli zvážit eh, jejich možný dopad. Naším cílem je pochopitelně zajistit propuštění politických vězňů a zajistit bezpečnost všech, kteří jsou zadržováni ve vězení. Náš signál do Minska je jasný. Bělorusko by mělo okamžitě propustit zadržované osoby a skončit eh, persekuci demokratických sil, pokud se chce vyhnout možným sankcím. Co se týče jednotlivých termínů a těchto propuštění, eh, měříme je v hodinách a ve dnech a ne v týdnech. To jsem řekl také Mirce zahraničí Martinovi a paní baronka Eštnová ještě dále naléhala, že tato situace je skutečně krizová a když se setkala s panem ministrem, tak upozorňovala na tuto prioritu. Nyní další opatření, eh, která se týkají především občanské společnosti. Externí služba spolu s Evropskou komisí eh, připravuje nebo připravila určitá opatření, která se zaměřují především na nevládní organizace, média a studenty. Evropský parlament pochopitelně má také možnost poskytovat eh, eh, granty studentům a stipendia eh, studentům z Běloruska. Chtěl bych zdůraznit, že pozbuzujeme členské státy, aby dělali podobné revize, co se týče vzájemných eh, vztahů s Běloruskem a doufám, že na zasedání koordinátorů eh, dárců, který se bude konat 2. února, doufám, že opět na tomto zasedání posílíme pomoc ze strany členských států. Co se týče eh, poskytování víz a readmisní dohody, to bude také další prioritou, která je důležitá pro běloruský lid. Nicméně zcela jistě bychom měli zajistit, že to není žádný dárek, který dáváme běloruské vládě. Koordinové kroky, posílená eh, mobilita má na pomoci k tomu, abychom mohli snadněji poskytovat víza. Vážení kolegové, když se podíváme ještě dál, když se podíváme na druhou fázi našich opatření, tak mi dovolte, abych se s vámi podělil o některé další aspekty v našich vztazích. Co se týče střednědobého plánu, myslím si, že bychom je měli uplatnit co možná nejdříve, ale neměli bychom upouštět od našeho původního plánu. Měli bychom pochopitelně vést dialog s občanskou společností a pokud to bude nutné, udělat revizi střednědobého plánu tam, kde to bude nutné. Dnes dříve než kdykoliv předtím je velice důležité, aby Eh, běloruský lid uvědomil, co jim Evropská unie skutečně nabízí. Když se podíváme na pomoc, která je poskytovaná v rámci Evropského východního partnerství, tak bychom ji neměli eh, blokovat, ale musíme se zaměřovat především na potřeby obyvatel. Opět to znamená, že naše pomoc se musí zaměřovat především na občanskou společnost. A na závěr, pane předsedo, vážení kolegové, Pevně věřím, že Bělorusko by se dále mělo účastnit multilaterální spolupráce v rámci Evropského východního partnerství. Jejich účast do této chvíle byla omezená a Bělorusko do této chvíle nedostalo příliš vysokou finanční pomoc, protože většinou se jedná o bilaterální Eh, pomoc. Zcela jistě ale zásadní, aby eh, se krize řešila v regionálním kontextu, aby další klíčoví partneři a jejich váha byla patřičně využita. Pane předsedo, tento plán znamená velice obtížné nacházení rovnováhy a budeme situaci stále přehodnocovat na základě vyvíjející se situace. Spolehám na spolupráci ze strany eh, europoslanců a dalších zainteresovaných stran a také se těším na vaš, váš názor. Děkuji. Eh, Pane komisaři Fule, a nyní předám eh, slovo třem představitelům Eh, dalších výborů. Nejdříve paní eh, Hautala, která je předsedkyní podvýboru pro lidská práva. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych vzdala hold eh, úsilí občanské společnosti, které už bylo vykonáno proto, aby byly poskytnuty informace o tom při vyšetřování, co se vlastně stalo od 19. prosince. A je to důležité, jak už zde mnoho řečníků zdůraznilo, eh, jak eh, zdůrazňovali tedy eh, návštěvníci z Běloruska, tak z komise je zapotřebí udržovat tento informační tonk s občanskou společností, nevládními organizacemi a je nezbytné zjistit pravdu, zjistit fakta ohledně různých prohlášení, k nímž došlo, kdo vlastně mohl podnítit ty násilné akty v 19. province. Eh, jedná se totiž o velice závažná obvinění, po kterých mohou následovat eh, eh, přísné tresty. Z našeho společného stanoviska, tak jak zde bylo Ehm, sestavováno a jak k němu také chtěl přispět eh, pan Ignata že je zapotřebí, abychom se zabývali dlouhodobým horizontem. Kolegové, dámy a pánové, jsem přesvědčena, že obse Eh, zejména ve spolupráci tedy s OSN, může eh, velice dobře monitorovat tamní situaci, podporovat občanskou společnost a eh, díky tomu také tam může lépe posílat své delegace Evropská unie jako Evropský parlament také. Děkuji paní Hautolo, nyní má slovo pan Protasevič, který je předsedou delegace pro vztahy s Běloruskem. Prosím, snažte se omezit pro dvě minuty. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve se zmínil o tom, co řekl pan velvyslanec Arens ve svém vystoupení, a to, že poslední volby v Bělorusku nebyly vlastně prvními, při nichž chyběl spravedlivý proces sčítání hlasu, což je samozřejmě základ jakýchkoliv demokratických voleb. A právě proto delegace, eh, které mám tu čest předsedat, je jedinou eh, v rámci delegací Evropského parlamentu, která nemá eh, ten meziparlamentní rozměr. Právě z důvodu přetrvávajícího nedemokratického režimu v Bělorusku. Proto jsme se soustředili především na spolupráci s občanskou společností a s demokratickou opozicí. Nicméně eh, jsme nebyli eh, proti myšlence nové politiky, tak jak to navrhuje Rada a komise, tedy že bychom zahájili dialog s běloruskou vládou, abychom dosáhli skutečných změn v Bělorusku, jak eh, v hospodářství, tak v oblasti demokracie. Ale po událostech z 19. prosince se skutečně domnívám a doufám, že i ostatní poslanci eh, v delegaci eh, můj názor sdílí, že tuto chvíli už nemůžeme pokračovat ve vztazích s Běloruskem jako doposavat. potřebujeme, a já se velice rád, eh, jsem se velice rád vyslechnul názor pana Fieleho, potřebujeme eh, vyžádat okamžitě propuštění všech politických vězňů a zadržovaných a také vypracovat eh, skutečná praktická učená opatření, jak pomoci občanské společnosti, demokratické opozici a e, nevládním organizacím a novinářům posílit e, občanskou společnost Bělorusku. To je jediná cesta, jak Bělorusku pomoci k tomu, aby se stalo demokratičtějším. Demokracie a svoboda, to jsou hodnoty, které, e, po kterých běloruští občané touží. Běloruští občané jsou pro nás blízkými sousedy, a my je musíme mít na paměti, když budeme tvořit eh, budoucí politiku ve vztahu k Bělorusku. Děkuji. Děkuji vám, pane Protasěviči. Slovo má pan Vigenin, předseda delegace parlamentního shromáždění Euronest. Prosím, snažte se také omezit svůj první dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté. Východné, východní partnerství bylo zaměřeno na to, aby se posílily vztahy se šesti východními sousedy EU a od začátku této spolupráce pět z těchto zemí s určitými výkyvy bylo schopno využívat tyto nové nástroje k tomu, aby pracovali na ústřední části tohoto partnerství. Jednou z nich je posilování a rozvoj demokracie, respektování lidských práv a mm, stá, mm, právního státu. Země, která ne, mm, neukazuje dostatečné úsilí v těchto cílech, pak nedokáže spustit skutečný, eh, skutečnou parlamentní spolupráci. Proto nemáme s Běloruskem ani na bilaterální, ani na multilaterální úrovni eh, takovéto eh, styky. Nyní můžeme nově začít tyto vztahy je zapotřebí, by došlo k dostatečným změnám a zlepšení. Volební kampaň sama o sobě nám poskytla určité náznaky, že Bělorusko by se pohybovalo správným směrem, třeba že jsme chápali velmi dobře, že některá z těchto zlepšení byla spíše kosmetické povahy, nicméně ukazovala alespoň na určité kroky. Bohužel 19. Eh, prosince jsme viděli, že tyto naděje byly plané a e, tím také byla tedy stižena efektivita naší politiky vůči Bělorusku. Co tedy může změnit a co se má změnit? E, neměli bychom se rozhodovat, myslím, chvatu, protože chvatná rozhodnutí nebývají vždycky nejlepší. Myslím, že bychom měli předejít e, trestání běloruského lidu, kvůli jejich prezidentovi a orgánům. Musíme se zaměřit na to, aby naše sankce byly správně orientované, správně zaměřené a potřebujeme na druhé straně i lépe zacílit naši pomoc občanské společnosti a pro lidi, kteří se snaží pracovat e, na demokratičtějším Bělorusku na tedy demokratizaci země. O tom budeme hovořit ve Štrasburku příští týden. Bude se konat rozprava eh, s usnesením a doufáme, že se nám podaří přijít s dobrými řešeními eh, pro eh, radu. Aniž bychom byli hysteričtí, musíme postupovat velice zásadově, pevně, pevně tak, abychom ukázali jasně, čeho chceme dosáhnout. Je třeba, aby byli propuštěni všichni, kdo byli zadrženi 19. 20. prosince, aby byla ukončena represe vůči těm, kdo se účastnili demonstrací. Dalším eh, bodem, eh, kromě tedy toho, že eh, Mezinárodní nezávislá komise musí vyjasnit to, co se stalo v těch násilných událostech, jsou tu úkoly samozřejmě pro prezidenta a pro vládu země různé relevantní faktory se týkají samotných institucí. Je třeba, aby eh, dosáhli cíle, které jsme společně stanovili, tedy to je eh, demokratické Bělorusko. Jinak nemůžeme dosáhnout skutečných výsledků naší spolupráci. Děkuji. Eh, děkuji a nyní zahájíme skutečnou diskuzi. Nejdříve promluví koordinátoři z jednotlivých výborů, kteří mají dvě minuty času, aby eh, všichni tedy mohli přednést své dotazy a také, aby eh, naše hosté mohli odpovědět. Prosím, eh, soustředte se ve svých projevech také na doporučení toho, co by mohla učinit Evropská unie, co má učinit Evropská unie a také ohledně mandátu oné delegace do Běloruska. Pan Brok má slovo jako první, jako koordinátor za EPP. Dvě minuty. Pane předsedo, v rámci skupiny EPP za naši skupinu bychom chtěli poděkovat zástupcům Běloruska a také zástupcům eh, komise eh, Litvy, a všem dalším vystupujícím za jejich informace. Mám k dispozici eh, dopis běloruského velvyslance z Berlína, kde píše, že pokud v Evropském parlamentu přijmeme usnesení, které je kritické vůči Bělorusku, tak Bělorusko bude muset eh, více spolupracovat s Ruskem. To jsou hrozby, které bychom neměli akceptovat. Pokud jde o lidská práva, právní stát, to jsou věci, o kterých nelze vyjednávat. A my musíme eh, říct eh, jasně, že neakceptujeme, k čemu eh, došlo a že je třeba najít správné nástroje, jak situaci napravit. Zda je dobrým nástrojem delegace ad hoc, to je otázka, na kterou by měli odpovědět naši běloruští přátelé. Pokud eh, to budou podporovat, pak to podporuji i já. Ale samozřejmě potřebujeme znát eh, váš názor. Poslední slovo tedy eh, zůstává na vás. Další záležitost to jsou ta opatření. S radostí jsem se vyslechl prohlášení pana komisaře Fíleho. Pan komisař uvedl, že rozhodnutí, která mají zaznít, eh, musí eh, padnout eh, v rámci hodin či dní a nikoli v týdnu. Bylo by tedy velice dobré, pane komisaři, kdyby rozhodnutí mohla být v souladu s naším časovým harmonogramem plenárního zasedání příští týden eh, ve Štrasburku, abychom tak eh, synchronizovali reakci na eh, tu situaci. Pokud jde o politiku sousedství, tak naše nástroje by měly zahrnovat více jednotlivých nástrojů, abychom lépe podporovali demokracii a demokratickou opozity, opozici. Takový byl náš původní záměr tady v parlamentu. Tímto způsobem bychom mohli podpořit lidi v okamžiku, kdy s námi nechce rozumným způsobem spolupracovat vláda. A poslední záležitost, pokud eh, skutečně dosáhneme pokroku, tak se musíme zamyslet nad tím, jak si stojí Bělorusko a kde stojí Bělorusko v rámci eh, politiky eh, sousedství. Partnerství, jak víte, si žádá určitý mm, demokratický vývoj a pokud se nám ho nedostává v Bělorusku, tak musíme začít hovořit o následcích. Je na čase zajistit, abychom byli nějakým způsobem eh, eh, vidět eh, v médiích a také je třeba, aby nadále fungovala úřadovná OBSE v Minsku. Možná proto bude potřeba podpora Evropského parlamentu. Děkuji, slovo má pan Severin za eh, socialistickou frakci. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Především bych chtěl přivítat naše hosty z Běloruska eh, se, se srdečnými city a s vyjadřením solidarity. Myslím, že už to všechno je deja vu, protože to není nic nového pod sluncem. Viděli jsme to při hodnocení, dohodli jsme se, že zapotřebí mluvit jedním hlasem, shodli jsme se, eh, že nejnaléhavější je požádat a dosáhnout propuštění politických vězňů. Je jedině eh, rozumným požadavkem to, že v současné době není možné pokračovat, jako by se nic nedělo. Také jsme se shodli, že izolace není alternativou takže jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že jsme se na tom všem shodli, měli bychom též dodat myšlenku, že eh, v našich eh, eh, názorech musíme také mít spojence a měli bychom proto spolupracovat s dalšími sousedy Běloruska, kteří hm, také jsou kromě jiného našimi partnery, s nimiž vyjednáváme celou řadu dohod, například s Ukrajinou a Ruskem. Ehm, a pak, eh, pane předsedo, vážení kolegové, co bychom ještě dodali? Téměř vše už řečeno bylo. Musíme mobilizovat veškerou naši sílu k tomu, abychom učinili vše, co učinit lze. Musíme eh, přijmout to, že něco nebude moci být uděláno, musíme mít dost moudrosti a hm, trpělivosti k tomu, abychom byli schopni rozlišit mezi těmito dvěmi kategoriemi. Děkuji. Děkuji vám, pane Severine. Kromě vašich slov i za to, že jste respektoval řečnický čas. Pan Ojola, paní Ojola, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také jménem ALDE bych chtěla vyjádřit naše přání jak vám, tak ruskému lidu, že si přejeme, aby situace dopadla dobře. Když se podíváme na situaci běloruského režimu, tak Evropská unie již vyslala silné signály a nyní je tedy na nás, abychom řekli potom A, abychom řekli také B, abychom to následovali v konkrétních krocích. Nemůžeme se vrátit eh, k té běžné politice, která je eh, součástí je politiky partnerství. Musíme zajistit propuštění eh, vězňů, jinak přerušíme vztahy v rámci evropského partnerství. Už jsme používali tu politiku cukru a byče, ale ta nefungovala. Měli bychom dělat revizi těchto politik, protože uplatňujeme nebo existuje stále stejný režim který je naprosto kriminální. Měli bychom jasně říci, že tento režim se musí změnit. To je naším cílem. Měli bychom úzce spolupracovat s běloruskou opozicí, s běloruským lidem. Zbraň zahraniční politika používá především sankce, to známe jako politici. A proto skupina ALDE podporuje tyto sankce. Chceme zaměřit na restrikce v oblasti víz, dále znemožňovat další půjčky, finanční pomoc vládě a tak dále a zároveň musíme pečlivě zvažovat potřeby běžných občanů. Médie, také musíme liberalizovat možnost cestování občanů a také podporovat především studenty, kteří velice trpí protože často politické aktivity probíhají na půdě univerzit. A v neposlední řadě bychom neměli podkopávat a podceňovat úlohu Ruska. Především, když jsme slyšeli prohlášení ze strany prezidenta Medvedeva těsně po volbách v prosinci. Děkuji. Pane Šulce za zelené na dvě minuty, prosím liebe Kollegen, liebe Freunde aus Weißrussland, ich möchte gern das... Vážení kolegové, vážení přátelé z Běloruska, chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal pan předseda Buzek hned na úvodu. Musíme zvažovat, co můžeme udělat s těmito nespravedlivými volbami s touto situací. Pochopitelně musíme požadovat okamžité propuštění vězňů, musí dostat určité náhrady, musí také vzniknout vyšetřovací komise, která prošetří sfalšované výsledky voleb. Musíme zajistit další volby, protože 50, to 50% hranice nebyla dosažena. Kancelář OBSE musí začít opět fungovat a musíme poskytnout eh, víza běžným občanům. Na tom se shodneme. Chtěl bych se spíše tedy zaměřit na strategii, protože já mám zkušenost eh, z antikomunistické opozice ve východním Německu a pochopil jsem, že když jsou zahnáni tyto diktátoři do kouta, tak eh, jsou skutečně Eh, velice neúprosní a tvrdí při uplatňování eh, svého, prosazování svého režimu. Musíme udělat eh, určité kroky, pokud Lukašenko nebude chtít změnit situaci. Co se týče zákazu cestování pro prezidenta Lukašenka, tak to je pěkné, ale nemá to zase takový účinek. Musí to skutečně zasáhnout celý jeho režim. Já se pamatuji eh, na chybu, která učinila Rada NATO a Ruska, kdy jsme měli postavit Putinovi a neměli bychom tuto chybu opakovat. Musíme využít mimořádný summit eh, v Budapešti a musíme ukázat Lukašenkovi, že musí být pohnán k zodpovědnosti za celou situaci, aby konečně odhalil svoji skutečnou tvář. Děkuji, pan Tanok. Za ECR dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, eh, kolegové, hosté. Eh, vítám tuto diskuzi za ECR. Třeba, že nejsem eh, plně překvapen tímto výsledkem. Byl jsem zklamán, když jsem byl ujišťován velvyslanci Ruska ve Velké Británii, kteří se na to dívají jako dvoj, jako na bilaterální vztahy, ale říkali, že tentokrát to bude jiné a že OECD bude schopno plně podpořit výsledky prezidentských eh, voleb. Nicméně, jak to často bývá, Eh, běloruští vysoči, vysocí úředníci nedokáží plně, plně předvídat vývoj eh, Lukašenkovi další kroky a eh, je, to tam jasné pavlovské reflexy, které se týkají voleb, například počítání, sčítání hlasů, došlo pak brutální represi, to nelze přijmout stejně tak jako zadržování a věznění těch, kdo se účastnili protestu. Chtěl bych eh, žádat eh, okamžité propuštění eh, všech zadržených a aby došlo k opakování, demokratickému opakování prezidentských voleb. To se stalo za oranžové revoluce za, na Ukrajině a já pochybuji, že mm, že by při těchto nedostacích, které k nímž došlo při sčítání hlasů, mohly být tyto volby uznány. A v současné době chceme mít rozšířenou, eh, rozšířenou delegaci na pozorování voleb. Myslím, že Minsk to všechno bude Eh, odmítat. Musíme tedy posílit naše sankce tak, abychom nepoškozovali tamní obyvatele, ale abychom tyto sankce zaměřili na eh, režim. ECR také bude podporovat vznik delegace ad hoc, pokud tedy to bude považováno za vhodné pro podporu demokratické opozice. Jak dlouho ještě Evropská unie bude tolerovat eh, tento nelidský styl diktátorství takto v srdci Evropy? Děkuji vám, pane Tanoku. Slovo má pan Šulce. Za GUE na dvě minuty. Danke, Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení běloruští přátelé, Na začátku prosince se konal kongres Evropské levice v Paříži a jeden ze signatářů deklarace eh, ze strany běloruské demokratické opozice, pan Kaliakin, byl tehdy poměrně optimistický, pokud jde o volby. Říkal, že si myslí, že může dojít eh, ke změnám eh, po volbách. A my víme ze zprávy o BSE, jaký je výsledek a skupina GUE NGL si přirozeně myslí, že bychom měli dosáhnout toho, co říkají ostatní skupiny, to znamená neuzavřít eh, úřadovnu OBSE, propustit eh, vězně a zadržované a nastavit eh, mechanismy, které umožní eh, eh, zlepšit naše vztahy a prosazovat eh, naše hodnoty prostřednictvím OBSE. Já reaguji na to, co řekl pan Milinkevič, když říkal, že běloruská opozice se myslí, že evropská politika vůči Bělorusku by měla být revidována. Evropské hodnoty, to je tolerance, transparentnost, to jsou jasné požadavky, na kterých musíme nadále trvat v politických vztazích. Souhlasím s tím, co řekl Werner Schulz. Zda bychom v tuto chvíli, jakožto Evropská unie, měli jasně Lukašenkovi říct, že očekáváme změnu v jeho politice, a poté bychom mohli uvažovat eh, o eh, strategických vztazích, tedy dát mu nasrozuměnou, že občané eh, hlasovali například v těch etnických oblastech tím způsobem, jakým hlasovali z určitých důvodů. Také musíme trvat na myšlence jednoty a nerozdělnosti eh, lidských a občanských práv. Děkuji za EFD, pan Belder. Dvě minuty. Ja, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl říci, že všichni zadržování z politických důvodů musí být propuštěni. Evropský parlament sledoval, eh, co se děje v Bělorusku. V nizozemském tisku se hodně psalo o represích. Já bych velice rád poděkoval panu komisaři za jeho vystoupení. V takovéto situaci můžeme pouze stoprocentně podpořit obyvatelstvo Běloruska. Jakým způsobem budeme reagovat v dalších eh, týdnech. Já sám mám úzké kontakty eh, s lidmi v Minsku a eh, dostává se mi informací, že bychom neměli zapomínat na občanskou společnost a na liberály. Občanská společnost v Bělorusku je šokována a já chci požádat všechny tady, abychom nenechali běloruské občany na holičkách. Přesně tyto informace dostávám ze spolehlivých běloruských e, zdrojů. A za druhé, evropské instituce nemohou podporovat privátní ekonomické iniciativy, ale přesto je e, tu možnost, jak bylo Rusku e, pomoci, mohli bychom podporovat eh, opozici, která sice má své slabiny, ale má i silné stránky. Opozici podporovat eh, v nascházejících měsících musíme. Musíme s nimi konzultovat situaci. A naše reakce tady musí být vyvážená. Děkuji vám, slovo má vám Palecký, eh, zpravodaj našeho výboru ohledně dohody EU Bělorusko jak víme, tato dohoda je současně době zablokována. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že tady zazněla harmonie v tom, že běloruská opozice chce řešit eh, tu situaci po 19. prosinci a eh, podobně pohovořil jak pan komisař Fíle, tak pan Igra Tavičius a ostatní. Já si myslím, že to je velice pozbudivé, že tady existuje určitá harmonie. Co se týče sankcí, tak eh, ty jsou nevyhnutelné v takovéto tragické situaci. Ale tyto sankce musí být eh, velice citlivé, přesné a musí eh, přimknout běloruský lid blíž k Evropské unii, ne k běloruskému režimu. Bylo řečeno, že téměř 50 Bělorusů je pro, aby směřovali do Evropské unie. A myslím si, že pokud vytvoříme politiku vůči Bělorusku velice citlivým způsobem, tak za rok či dva se nám podaří zvýšit tento počet na 55-60%, což bude velice významné pro ty, kteří také připravovali tuto akci 19. a 20. prosince. Dále liberalizace víz a patřičná opatření, o kterých hovořil pan komisář. Já si myslím, že to nestačí a myslím, že musíme zničit tuto berlínskou zeď, která před pár lety byla vybudována. Děkuji, pane Palecké. Chtěl bych přát slovo panu Zingerisvi, který je předsedem výboru zahraniční věcí litevského parlamentu 29. prosince. Tento parlament konal slyšení právě k tomuto tématu. Prosím pěkně, eh, omezte se na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme tedy uspořádali ono slyšení v našem eh, parlamentu, abychom vyšetřili tyto Eh, události a lidé jako eh, Eva Stanislav Suškevič a eh, další popsali u nás v parlamentu tyto události, které jsou za hranicemi veškeré naší představitosti. Eva například nám řekla, že její otec byl polonahý téměř komatu a že byl převezen KGB eh, z nemocnice do vězení a eh, že jsou potíže s tím, aby lidé dostali léky, které potřebují. Jsou to věci, které přesahují eh, naši představivost v Evropě. Z Vilniuské univerzity běloruští studenti byli uvězněni v Minsku a proto bychom měli tedy změnit naši strategii. Měli bychom mít na paměti, že lidé zmizeli. A my vedeme závažné vyšetřování o tom, jak nebo proč lidé mizeli v Bělorusku. Jsou to političtí oponenti. Měli bychom tedy vypracovat novou strategii. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan komisař File a pan Ignatavičus. Ale měli bychom se dostat do bodu, kdy dojde k novým volbám. Nové volby by se tedy měly odehrát v Bělorusku a měly by být vyhlášeny. Koordinátor pro vztahy EU s Běloruskem by měl být eh, ustanoven a měli bychom vytvořit nový seznam osob, které se účastnily teroru vůči demokratické společnosti. Měli bychom tedy vytvořit celý katalog ve vztazích mezi Běloruskem a Ruskou, abychom pochopili, jak tyto vztahy ovlivňují vnitřní situaci eh, v zemi, eh, vnitřní situaci s demokracií v Bělorusku. A na závěr měli bychom podporovat eh, vztahy. My jsme všichni eh, přátelé, eh, lidé, kteří jsou v demokratických stranách, jsou to lidé ze sociálně demokratických stran nebo křesťansko-demokratických stran. Nicméně bychom měli pozbuzovat naše parlamentní strany, aby vypracovaly takové mechanismy, aby mohly spolupracovat se bratrskými stranami v Bělorusku, aby je mohly podporovat už nyní, právě teď celý ten systém EPP, sociální demokraté, eh, eh, další liberálové, všichni by měli najít nějaké interní mechanismy toho, jak spolupracovat s našimi přáteli v Bělorusku. To je velmi důležité. A na závěr tedy zítra, 13. Eh, ledna, před 20 lety, jsme hájili náš parlament. Máme 20. výročí také pádu berlínské zdi Měli bychom tedy si pamatovat, že sovětská mentalita snově postavenou sochou Džeržinského, tohoto vůdce KGB, stále zůstává v Minsku. A měli bychom mít na paměti, že to všechno vytvořili lidé v Minsku, ne my. Děkuji vám, pane Zingerisi. Slovo má pan Sejrus Volsky. Si può stare nel minuto e mezzo Prosím, omezte se na minutu a půl, pokud možno. Děkuji, pane předsedo. Určitě musíme eh, odsoudit eh, situaci a musíme zvážet rozšíření eh, sankcí mm, vůči Bělorusku. Měli bychom podpořit občanskou společnost, nicméně nepomohou pouze prohlášení. Takže čtyři postřechy. Za prvé, eh, klíčová otázka je, komu to slouží, ký bono eh, tyto události v Bělorusku. Za druhé, eh, nahrává to ruským zájmům. Za třetí, tyto události zvýšily vzdálenost mezi Běloruskem a Evropou. A za čtvrté, Evropská unie a Západ reagují jako Pavlov, eh, pavlovskými reakcemi, eh, tak jak o tom hovořil poslanec eh, Tanok. Možná, že to všechno bylo naplánováno. Co tedy udělat do budoucna? Je třeba k tomu přistoupit na dvo, z dvojích dvou směrů. Jednak otevřít občanskou společnost, nabídnout pomoc, otevřít Evropu Bělorusku. To je ta nejlepší sankce. Musíme mít strategii dlouhodobou možná na příštích deset let. Naším partnerem je občanská společnost, nikoliv vláda a úřady. Jde nám o podporu eh, hodnot a přípravu nové generace běloruských občanů. Někteří říkají, že jsme v pasti mezi eh, eh americké administrativy a snaze získat Bělorusku eh, zájmy na ze strany evropských subjektů. My jsme doposavat váhali a tak se ptáme, jestli můžeme udělat více. Určitě tomu tak je a měli bychom udělat více. Bělorusko bude eh, testem nové zahraniční politiky Evropské unie. Teď to není Unie ani demokraté v Bělorusku, kteří píšou eh, běloruský scénář. Eh, Evropa se zdá, že ustupuje. Měli bychom situaci napravit. Eh, do té doby nebudeme musí být spokojeni. Děkuji. Děkuji vám, pane Sarius Volsky. Slovo má pan Civěc, minuta a půl. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Měst toto tady připadá, jako bychom byli na nějakém politickém schromážení či demonstraci, ale je to, je to příjemné, protože je tady vzrušená emo, emocemi nabitá a atmosféra. Ale já bych rád položil tomuto schromáždění eh, otázku, co eh, řeknou naši hosté běloruským občanům, až se vrátí domů, jak jaký hmatatelný výsledek toto zasedání bude mít. Je to více peněz na spolupráci s občanskou společností nebo budeme více podporovat nevládní organizace nebo eh, nějakým způsobem eh, zlevníme víza pro běloruské občany. Jediným problémem není to, že víza jsou eh, nákladná, drahá, ale také to, že se zkrátka dostatečně, v dostatečně vysokém počtu nevydávají. Takže já bych se zde dovolil požádat eh, pana komisaře, kterého se velice vážím, protože eh, uvažuje velice přesně a logicky, aby se do parlamentu vrátil s konkrétním seznamem opatření. Já si myslím, pane komisaři, že byste toto mohl udělat, protože tak bychom eh, přetvořili eh, tyto vzletné emoce do konkrétních matatelných eh, opatření ve prospěch běloruských občanů, kteří žijí v diktátorském režimu. My jsme urazili velice dlouhou cestu, mysleli jsme si, že se můžeme s diktátorem vypořádat. Já osobně jsem si myslel, že něco takového je možné, že je možné s ním jednat, ale toto musí skončit. Eh, Ukrajinci, eh, Litevci, Poláci, my všichni jsme si mysleli, eh, že můžeme s diktátorem jednat. Tato doba skončila. Děkuji vám, pane Sivici. Na minutu a půl. Pan Schröter. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem členka delegace Evropského parlamentu a běloruského parlamentu. Eh, neměli jsme možnost setkat se s tímto parlamentem. Já jsem se eh, jsem byla zpravodajkou v letech 94 až 2000, eh, v podstatě kdy konsolidoval pan Lukašenko svoji moc, takže je pro mě eh, jasné, že jsem viděla v minulosti již situace, kdy například v roce 1997 Rada pro zahraniční záležitosti se rozhodla, že vytvoří program humanitární pomoci, program na podporu demokratických sil, ale během jednoho měsíce Tady jsme dospěli k rozhodnutí, vznikl právní základ a tento program byl nakonec implementován. Bylo velice obtížně jej rozjet, nicméně to byl velký úspěch a já pevně věřím, že podobné opatření by mohlo být i v tuto chvíli úspěšné. Nicméně jsou tady efektivnější, rychlejší opatření, opatření, která jsou založena na humanitární pomoci. Někteří oponenti jsou kriminalizováni a musíme především zajistit propuštění politických vězňů. Opět tyto lidé nesmí být eh, považovány za zločince. Jedná se o humanitární situaci. Vznikla například situace, kdy byl malý chlapec odebrán svým rodičům a mohou také eh, například úplně ztratit um, svoji pozici jako rodiče, čili nebudou se o toho chlapce starat. Čili takováto situace musí být ukončena, musí eh, jí být učiněna přítrž a nesmí docházet k tomu, aby lidé přicházeli o své licenci, aby pracovali jako obhájci a zcela jistě musíme prosadit při první řadě humanitární pomoc. Děkuji, pane předsedo. Chci zde přivítat eh, běloruskou delegaci. Eh, eh, Uvadí, že by bylo chybou, bylo chybou, že jsme neposlali naši delegaci Tentokrát se nám nepodalo, nepodařilo poslat k našemu nejbližšímu sousedovi takovou delegaci, zatímco k těm zemím, co leží dál, se nám to povedlo. Já souhlasím s tím, že zapotřebí vést tedy dvojí eh, strategii, pomáhat občanské společnosti a vést sankce proti eh, režimu. Co se týče lidských práv, pane komisaři, myslím, že není eh, zapotřebí organizovat konferenci dárců nebo něco takového byla přijata zpráva v Evropském parlamentu, kde máme celou sadu nástrojů, které můžete využívat. Ehm, můžeme používat ehm, ehm, nástroje pro útočiště, podporu lidských práv, nástroje týkající se víz. Je tu celý seznam například pro mladé lidi, kteří jsou nyní pod permanentním tlakem. Víme, že můžeme například nechat studovat ve Vilniusu. Nemáme teď eh, eh, jasnou představu o tom, jak budou tyto lidé dále financováni. A teď je tu klíčový okamžik. Mnoho univerzit v Evropské unii je připraveno přijmout běloruské studenty. Takže teď je zapotřebí konat konkrétní kroky a nikoli jen hovořit. Děkuji vám, paní Andrikiene. Slovo má pan Mirsky, minuta a půl kolēģis, vai daudz no jums e, un katreiz bijuši e, Baltkrievē? Es ļoti labi pazistu situāciju Balt. Děkuji mnohokrát. Možná celá řada z vás navštívila Bělorusko, já jsem tam byla mnohokrát, znám velice dobře situaci, vím, co se tam děje. V rámci tohoto legislativního mandátu jsem navštívil Bělorusko mnohokrát a položil jsem otázku, co jsme udělali a co s tím uděláme především do budoucna. Co uděláme s touto situací? Budeme spolupracovat s oficiálními vládními představiteli? Musíme s nimi spolupracovat? Eh, spolupracovali jsme efektivním způsobem? Ne, v žádném případě. Možná nás můžete všechny obvinit za vzniklou situaci v Bělorusku, protože Evropská unie nevyřešila otázku spolupráce v rámci Euronestu, čili jakým způsobem spolupracujeme s Běloruskem v rámci Euronestu. Čili částečnou vinu neseme i my a pokud nebudeme mít dlouhodobou běloruskou strategii, tak nemůžeme dosáhnout žádných výsledků. Někdy Říkáme, že demokracie v Bělorusku vznikne pouze v případě, kdy začnou eh, květiny kvést v létě. Moje zkušenost to poukazuje na to, že se musíme snažit, eh, co to půjde. Děkuji, slovo má pan Tokes, minuta a půl. Tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák, kedves... Eh, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení běloruští hosté, v prvé řadě dovolte, abych vyjádřil paní Nikolajové svou účast v souvislosti s tím, co se stalo jejímu otci a také účast se všemi, kteří jsou v tuto chvíli zadržovaní a věznění po demonstracích. Eh, za druhé bych rád připomněl, že Evropská unie nedávno odmítla iniciativu některých států, tedy aby ti, kteří byli trestáni, komunistickými totalitními režimy, aby byly odškodněni podobně jako ti, kteří eh, trpěli za fašismu. Já si myslím, že by bylo dobré eh, Lukašenkovou diktaturu nazvat správným jménem. To není poslední eh, diktatura, je to jedna z postkomunistických diktatur a my, kteří jsme tady, pan Bůže, kolegové z Litvy, Rumunska, my všichni víme, kdo to byl třeba Čaučesku. Víme, že toto vše je dědictví komunismu. A ze strategického hlediska eh, bych si tady dovolil navrhnout, že to, co souvisí s bývalými komunistickými režimy, by a v této oblasti by měla Evropská unie jednat mnohem razantněji a Neměli bychom jednat eh, formou ústupků v ekonomické sféře na úkor lidských práv. To je strategicky nesmírně důležité. A pak budeme mít dlouhodobého hlediska šanci s diktaturami skutečně skoncovat. Aby bylo jasné, jak mají třeba Orbánovci eh, problémy s postkomunisty mm, a tak bych mohl uvádět další e, země jako příklad. Nejde e, o blokování východního partnerství. My jsme proti Lukašenkovi, tak to zkrátka děkuji. Děkuji. Debatu uzavře paní Gomez. Kte- e, které o kterou diktaturu tady jde, o komunistickou, postkomunistickou. Důležité je, že jde o utlačování lidí lidských práv. Musíme uznat, že jsme selhali eh, s naším předchozím mírným přístupem, když jsme si mysleli, že můžeme jednat eh, s diktátorem. Teď je třeba na sebe vzít odpovědnost za minulé chyby a napravit je. Nemůžeme eh, jednat jako doposavat, nemůžeme se nechat vydírat je třeba se stanovit eh, cíl a tím je propuštění všech zadržovaných, je třeba zajistit eh, svobodu práce médií a samozřejmě zopakovat volby. To je naprosto zásadní požadavek. Potřebujeme také strategii pro podporu lidí, voln, pro podporu médií, studentů a demokratické opozice. To musíme říct zcela jasně. Musíme podporovat demokratickou opozici, eh, ty, kteří mají demokratický program. Buďme v tomto tedy velice přísní, eh, přijmeme přímé, přísné sankce proti režimu, zmražme majetek a pokud to bude nutné, eh, tak eh, i eh, pozastavme VMP. Děkuji vám. O slovo žádal předseda delegace pro vztahy s Běloruskem. Prosím maximálně minutu, protože pan předseda parlamentu Buzek nás musí opustit. Děkuji, pane předsedo. Já si uvědomuji, že čas je omezený. Ne všichni naše hosté z Běloruska tedy také mohli si vzít slovo. Pan Milinkivič a Eva Nikoleva zde hovořili, také zástupci nezávislé organizace novinářů eh, zde promluvili, ale také to je první předseda Neza, eh, Vyslok Neza, Neza, bývalý politický vězň pan doktor Kazulin, Eh, vedoucí pozorovatelské skupiny pro eh, nezávislou politiku, pan Kaljakin. A budeme mít tedy příležitost hlouběji diskutovat o těchto otázkách ještě v pět hodin v A3 E2, v A3 E2 společně s našimi běloruskými hosty a budeme mít také příležitost vidět eh, film o tom, co se stalo v Minsku 19. Eh, prosince. Všichni jste tedy vítáni k této otevřené diskuzi s běloruskými hosty v pět hodin dnes odpoledne. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo Protasěviči. A nyní předám slovo k závěrům předsedo Evropskému parlamentu panu Buskovi. Děkuji vám, pane předsedo výboru. Děkuji vám všem, kolegyně a kolegové. Byla to velice zajímavá diskuze. Pro nás všechny nejdůležitější je to, že všechny eh, rady Eh, od naš, které zde padly od našich běloruských přátelů, vedou k tomu, že máme přísně odpovědět jedním hlasem za Evropskou unii, politicky, diplomaticky vykonávat nátlak, bezpodmínečně žádat eh, propuštění politických vězňů, jak uvedla paní Niklajeva. My máme klíč k vězení jejího otce. Tuto větu si musíme pamatovat. Přístup k informacím, to je velice důležitý postulát Všem vám děkuji za vaše eh, rady, protože pro nás jsou velmi důležité. Ještě bych rád poznamenal několik věcí, na kterých se velice snadno shodneme. A vycházejí také z mé dopolední eh, schůze eh, s zástupci Běloruska. Přístup k vízům, omezení přístupu Eh, některým eh, eh, představitelům Běloruska. To je tedy ten dvoucestný přístup a snížit tedy poplatky za víza nebo je zrušit například pro studenty, vědce a na druhé straně současně bychom také měli zakázat cestování běloruským úředníkům, kteří měli něco společného s tím násilným, s násilným represí Ehm, demonstrace 19. 20. prosince. A samozřejmě pro nevládní organizace více podpory, finanční podpory a nesmírně důležité je, abychom podporovali ty nezávislé nevládní organizace, které odmítly registraci v Bělorusku eh, kvůli autokratické eh, povaze tohoto státu. Co se týče studentů a univerzit, to je také velmi důležité, je třeba poskytovat finanční pomoc, eh, studijní eh, pobyty. Je třeba toto všechno navýšit a Například eh, Univerzita ve Vilniusu by měla nadále obdržet eh, finanční pomoc EU, protože chce poskytovat takto studium běloruským studentům. Také máme žádat o opakování prezidentských voleb, jak navrhoval kolega Tanoka, pak tu byly další návrhy, ne tedy z této schůze, ale z jiných míst, vyloučit Bělorusko eh, z mezinárodních sportovních událostí, jako jsou olympijské hry a světový pohár. To by pravděpodobně eh, bylo velmi nepříjemné. A ještě mám další návrhy eh, musíme se na nich shodnout, musíme je opravdu hluboce promyslet v Evropském parlamentu. A naše další kroky v Evropském parlamentu jsou takové, že zítra bude konference předsedů tedy k rozhodnutí o tom, zda bude poslána tedy eh, mise do Běloruska z Evropského parlamentu, aby zjistila patřičné údaje. Příští týden ve Štrasburku bude rozprava eh, s usnesením o Bělorusku. Následovat bude to, že máme přijmout rozhodnutí ohledně spolupráce v Euronestu. To je velmi důležitá věc. Takže příští týden bychom měli takovéto rozhodnutí přijmout. Zatím jsme čekali velmi dlouho a nyní je na čase, abychom jasně prohlásili, jak se k problému postavíme. A také čekáme na radu ministrů zahraničních věcí 1. Eh, 31. ledna v Bruselu, to je velice důležitá událost a očekáváme také trvalý kontakt s Evropskou komisí i příštího týdne ve Štrasburku. A úplně na závěr bych rád poznamenal, kolegové, přátelé, že dnes zde vítáme vítěze eh, voleb, nikoli formálně, ale politicky a psychologicky to je ta nejdůležitější zpráva pro nás všechny a my eh, se k ním stavíme jako k vítězům, k našim přátelům z Běloruska a jsme si naprosto jistí, že vy zvítězíte a přejeme vám toto vítězství. Děkujeme. Eh, Pane předsedo Busku, děkuji vám. Děkuji běloruským přátelům, kteří takto aktivně se účastnili našeho setkání. Děkuji všem kolegům, kteří eh, přispěli do diskuze. Před definitivním závěrem naší práce bych vám ještě chtěl sdělit, že předsedové začnu tím nejdůležitějším předsedou, tedy předsedou parlamentu, který zde seděl též u stolu, Eh, připravili dokument, prohlášení, které jsem vám chtěl stručně představit a který zhrnuje závěry eh, dnešní eh, schůze a také přednáší několik konkrétních návrhů. Je to společné prohlášení, v němž poukazuje na tom, co jsme tedy vyslechli a dnes doširoka prodiskutovali, zejména tedy skutečnost, že volby nesplňovaly mezinárodní standardy svobodných voleb a demokratických voleb. A proto očekáváme, eh, že budou odsouzeny eh, represe eh, při demonstracích 19. a 20. prosince a že tedy budou ukončeny i další události týkající se uvěznění a pronásledování účastníků. Máme také celkový pohled na vztahy mezi EU a běloruskými orgány. Zejména vybízíme Evropskou unii k tomu, aby schválila zákaz poskytování eh, víz úředníkům nebo představitelům, kteří mají něco společného s těmito násilnými akty a že trvání tohoto zákazu bude eh, do, eh, do propuštění osob, které stále ještě tedy neobdržely zpět svou svobodu, jsou stále uvězněny. Je třeba podporovat občanskou společnost v Bělorusku, nezávislá média, nevládní organizace, které se zaměřují na rozvoj demokracie a na respektování lidských práv, jak připomněl pan předseda parlamentu. Eh, také si přejeme, aby byly navýšeny tedy ehm, studijní pobyty eh, pro eh, běloruské studenty, aby tedy byla umožněno eh, cestování a práce eh, běloruským studentům, vědcům a dalším osobám. Eh, chceme zejména v kontextu parlamentním Euronestu podporovat vztahy se stranami v Bělorusku a žádáme, aby Bělorusko znovu zvážilo uzavření úřadu OBSE v Minsku. Tím si myslím, že jsme shrnuli eh, jak eh, vaše myšlenky, tak i myšlenky, které eh, se ozývají v Bělorusku z úst lidí, kteří usilují o svou svobodu. Děkuji tedy ještě jednou vám všem a přejeme si, abychom se sešli záhy opět a to za lepší situace.